stávající sítě, tak aby existovaly kontakty mezi ženami z různých venkovských oblastí. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Tím se dostáváme ke konci této rozpravy a hlasovat se bude zítra v poledne. Podle našeho programu máme nyní projednání zprávu pana Marinesku která se zabývá financování Evropské unie pro odpojování jaderných elektráren od sítě v nových členských zemích. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážená paní komisařko. Přístupové smlouvy eh, tří členských států Slovenska, Bulharska a Litvě obsahovaly požadavek vyřazení z provozu jaderných reaktorů, které již nesplňovaly bezpečnostní normy a nebylo možné je Eh, rentabilním způsobem modernizovat. Eh, finanční prostředky vyčleněné Evropskou unii neměly za cíl pokryt veškeré náklady na vyřazení z provozu. Eh, tato pomoc byla určena na opatření v oblasti vyřazování z provozu údržby a dohledu po uzavírce, ukládání odpadů, jejich dekontaminace, dekontaminace tedy vyhořelé paliva a práce na vyřazení z provozu a demontáži. Dále šlo také o to nahradit tyto energetické kapacity zlepšení, o zlepšení energetické účinnosti, tedy úspornosti a další potřebnou modernizaci energetické infrastruktury. Také v oblasti sociálních dopadů eh, byla vyčleněna podpora eh, pro zaměstnance reaktorů, také byla zaručena Eh, vysoká míra bezpečnosti a také rekvalifikace pracovníků pro eh, potřeby řazení z provozu. Eh, tyto prostředky byly vyčleněny a nebyl stanoven strop. Tato situace přetrvávala i po vypracování plánu pro vyřazení z provozu čili vyčlenování dodatečných finančních prostředků bylo možné. EU e financovala tyto věci velkými částkami, šlo o cirka 8 miliard eur od roku 99 až do současné doby. Tato zpráva požaduje, aby při příštích vyhodnoceních ze strany Evropské komise a EUD byly vyjasněny některé aspekty. Jednak zda e, evropské prostředky byly využity pro zajištění bezpečnosti e, činnosti souvisejících s vyřazením z provozu, dále zda e, při vyřazení z provozu bylo zajištěno bezpečné uložení jaderného odpadu. Dále zda e, dochází ke vhodné koordinaci mezi těmi třemi e, programy, zase efektivně využívají nabité zkušenosti a zda jsou dodržovány e, projektové modely projektů realizovaných a financovaných dříve, tak aby se snížily náklady. Dále zda příslušné strategie jsou úplné, anebo zda ještě existuje možnost doplnit je o nové činnosti a tedy vyčlenit i na to další prostředky. Dále zda je třeba vyčlenit dodatečné prostředky na energetické projekty, nebo zda je třeba zaměřit se spíše na samotné vyřazení z provozu a zda je třeba také i nadále financovat tyto záležitosti z evropského rozpočtu. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, Catch the Eye. Nejprve se hlásí pan Mikolášek. Děkuji, paní předsedající. Eh, předčasné, eh, předčasná odstávka jedených reaktorů ve třech členských státech v Litvě, na Slovensku a v Bulharsku zabránilo vytvoření příslušných vnitrostátních fondů učených na pokrytí veškerých nákladů spojených s vyřazením elektráren z provozu. Proto byla pomoc společenství nevyhnutelná eh, na vyrovnání se s touto výraznou finanční a hospodářskou zátěží. Provedené expertizy ovšem ukazují, že náklady na vyřazení elektráren z provozu již překročily výšku plánované pomoci Evropské unie a pravděpodobně překročí i původní odhady, i když samotné eh, vyřazování z provozu je teprve v počáteční fázi vyřazení z provozu tady budou muset eh, pokračovat, a to i po skončení finančních výhledů eh, pro období do roku 2013. A proto považuji za potřebné zvážit vyčlenění dalších finančních prostředků na projekty vyřazování těchto tří jaderných elektráren z provozu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Nyní paní Tykao. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. V Evropské unii máme 143 jaderných elektráren, respektive 143 jaderných eh, bloků. Eh, v březnu eh, ten elektřina z játra představovala asi 28 energetického mixu v EU, podle statistik dodaných příslušnými agenturami. Události v Japonsku eh, jsou alarmující. Eh, předčasné, eh, předčasná odstávka na vyřazení z provozovaných reaktorů představuje obrovskou finanční zátěž a Evropská unie v této souvislosti může vyčlenit příslušnou potřebnou finanční pomoc pro tedy Litvu, Slovensko a Bulharsko. Pokud by chyběly prostředky, vyřazení z provozu by se mohlo zpomalit a to by vytvořilo rizika pro životní prostředí a lidské zdraví. Proto Eh, příslušné kompetentní vnitrostátní orgány musí dokončit eh, plány pro vyřazení z provozu a komise by měla vypracovat zprávu v této oblasti eh, obsahující popis intervence EU a plán, dlouhodobý plán finanční pomoci pro tyto projekty vyřazení z provozu. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Palšet Eh, děkuji. Eh, paní komisařko, paní předsedkyně, já bych chtěl eh, poděkovat panu kolegovi a poděkovat za skvělou spolupráci při práci na této zprávě. V průběhu přistupování k Evropské unie museli na sebe přijmout velice složité požadavky k tomu patřilo také uzavření některých jaderných elektráren a Evropská unie zde se zachovala solidárně. Pomohla financovat eh, vyřazování z provozu a zároveň pomohla řešit sociální problémy, které tím vzniknou. V členských eh, eh, zemích jsou ovšem složité administrativní struktury, které k tomuto eh, mají vazbu a eh, členské země by měly být povzbuzovány, aby vytvářely alternativní zdroje energií a také pracovní místa. Děkuji vám. A pan eh, Ferreira. Děkuji, paní předsedající. Téměř polovina členských zemí EU mají na svém území jaderné elektrárny a mnohé z nich jsou poměrně staré. A to znamená, že musíme zajistit eh, z bezpečnostních důvodů vyřazení eh, některých z nich z provozu. Je to eh, v zájmu bezpečnosti a životního prostředí. Některé členské země, kterých se to bude týkat, by měly dostat pomoc Evropské unie, aby se zajistilo, že to vyřazování z provozu proběhne bezpečným způsobem. To samozřejmě nesmí ohrozit eh, řádné uskladnění eh, jaderného odpadu, eh, úpravy těchto vyřazených zařízení a samozřejmě také je třeba najít náhradní zdroje energie a je třeba brát v úvahu také sociální důsledky kromě bezpečnostních otázek je zde také otázka zaměstnanosti a na to je třeba brát ohled. Děkuji vám. Nyní pan Paška. Děkuji vám, vážená paní předsedající, paní komisařko, kolegové. Zpráva pana Marineska hovoří o efektivnosti eh, vynaložení eh, prostředků Evropské unie na vyřazení sovětských eh, typů atomových elektráren. Slovenská republika své atomové, eh, své atomové elektrárny zrekonstruovala a vybavila nejmodernějšími zabezpečovacími opatřeními, zejména německými a francouzskými. Inspektoři konstatovali, že jaderná elektrárna v Jaslovských Jebohornicích je schopna ještě dalších 30 let eh, fungovat bezpečně. Nicméně Slovenská republika v zájmu dobrých vztahů s Rakouskem souhlasila s tím, že reaktory V1 a V2 navzdory svému špičkovému eh, vybavení budou eh, vyřazeny z provozu. Symbolický příspěvek Evropské unie na pokrytí nákladů Eh, vnímáme jako snahu částečně kompenzovat ztráty Slovenské republiky, která takto přešla eh, o silný zdroj čisté energie. Není to skutečně reálný příspěvek k těmto nákladům. Děkuji a nyní dám slovo paní komisařce Redingové. Eh, paní předsedkyně, komise velice vítá Eh, tuto iniciativní zprávu parlamentu o spolufinancování z evropských prostředků v případě vyřazování nukleárních elektráren z provozu. Eh, víme, že nukleární bezpečnost eh, zůstane mezi nejvyššími prioritami EU a proto Evropská komise přikládá vysokou prioritu Eh, vyřazování z provozu těch elektráren, které byly vyhodnoceny jako nemodernizovatelné. My souhlasíme s tím, aby členské země vypracovaly velmi podrobné plány vyřazování z provozu a zároveň životaschopné dlouhodobé financování. My také víme, že komise se sehrává velmi významnou roli při zajišťování monitorování využívání evropských prostředků. Komise je přesvědčena, že je třeba aplikovat princip, kdo znečistil, zaplatí. My tedy souhlasíme s parlamentem v tom, že je na provozovateli jaderné elektrárny, aby zajistil, že z zdroje z Evropy byly, budou aplikovány už během provozu. Komise chce, aby byla maximální bezpečnost zajištěna a aby byl maximálně monitorováno využívání evropských prostředků. Je třeba ovšem také eh, poznamenat, že zpráva se zabývá efektivitou vynakládání evropských prostředků v této oblasti. Komise by si přála, aby ve zprávě bylo vyslováno také uznání toho, že hlavním cílem evropských peněz bylo to, aby byly reaktory zavřeny, aby takto zavřeny zůstaly, aby to tak zůstalo tedy z vodu evropské bezpečnosti. A my si myslíme, že tento cíl je zásadním prvkem, který má být brán v úvahu při posuzování efektivnosti vynakládání evropských prostředků v této oblasti. Komise eh, chce zdůraznit, že evropská podpora nikdy neměla pokrýt plné náklady vyřezení z provozu ani kompenzovat eh, příslušné země za ekonomické ztráty. Šlo pouze o kompenzaci uspíšeného uzavření. Komise Eh, zdůrazňuje, že jsou to členské země, kdo nese plnou zodpovědnost za vyřazování z provozu svých zařízení. Eh, dlouhodobé plánování je velice důležité, včetně, včetně tedy eh, odhadu nákladů. To je důležité pro to, abychom věděli, kolik to bude stát v konečném výsledku. Já bych chtěl poděkovat parlamentu a zejména panu zpravodaji Eh, za vypracování této zprávy, zejména v kontextu eh, problémů ve Fukušimě. My se domníváme, že eh, u nukleární bezpečnosti můžeme nebo musíme žádat pouze to, co je nejbezpečnější a